Allora possiamo cominciare, siamo alle votazioni. Takže můžeme začít. Máme tady hlasování a první hlasování se týká návrhu nařízení Evropského parlamentu o podrobných ustanoveních o výkonu vyšetřovacího práva Evropského parlamentu. Než přistoupíme k hlasování, tak by nám možná kolega David Martin mohl poskytnout pár informací. Yes, very, very briefly. Uh... Jenom velice stručně, Pane předsedo, asi si vzpomenou kolegové, že v říjnu roku 2011 jsme valnou většinou na plenárce schválili eh, revizi, výzvu k revizi pravidel, abychom zlepšili přístup k dokumentům, abychom eh, zlepšili eh, nebo posílili vyšetřování a k tomu došlo po zprávě Acro kde se ukázalo, že bylo obtížné dobrat se pravdy, takže jsme dosáhli podle Lisabonské smlouvy koncenzu, že potřebujeme tedy a dostali jsme souhlasu komise a rady, proběhla řada trialogů, poslední před rokem a na konci tohoto trialogu jsme požádali právní službu všech tří institucí, aby připravili znění, které bude přijatelné pro všechny instituce po deseti zasedáních právních služeb, po řadě výměn výměn dokumentů se ukázalo, že právní služba komise a rady nemá politický mandát vyjednávat o nutných změnách a proto doporučuji, abychom dnes eh, řekli, že nejsme schopni uzavřít tuto eh, zprávu za Evropský parlament, ale já jsem také zpracoval usnesení takovým způsobem, abychom se alespoň nedotkli těch výhod, kterých jsme se domohli již dříve. Navíc jsme dosáhli určitého zlepšení, pokud jde o přístup dokumentů k nakládáním z dokumenty. To bych tedy nerad eh, ztratil a doufám, že vyjedná, vyjednávání bude moci navázat příští parlament po volbách. Allora possiamo Dobrá, takže můžeme přistoupit k hlasování. Máme zde pouze jediný pozměňovací návrh. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti? Dva. Tři proti. Kdo se zdržel? Jeden. 22. Takže to máme 22 pro, 3 proti a jeden se zdržel. Možná bychom mohli přistoupit k druhému hlasování na návrh vyzvat předsedu parlamentu, aby zařadil na pořad jednání v dubnového plenárního zasedání tento pozměňovací návrh. Je to v podstatě implicitní, ale kdo je pro? Kdo je proti? Čtyři proti. Kdo se zdržel? Nikdo. 22 ku 4, takže teď hlasujeme o návrhu změny nařízení Evropského parlamentu o změně článku 166 a článku 195 odstavce 3. Je to zpráva pana Messerschmitta. Byla zde žádost kolegy Messerschmitta, který se omluvil, že nemohl být přítomen na hlasování, zažádal, abychom to znovu zařadili na pořad jednání, tak jsme to udělali. Možná by bylo vhodné, aby pan kolega Messerschmitt eh, promluvil jako první, prosím. Thank you, Děkuji, pane předsedo, jenom velice stručně, ale nechci zdržovat, ale záležitost je to důležitá, protože jde o téma transparentnosti a demokracie. Blížíme se evropským volbám, za půl roku tady budou volby a řada voličů si myslím, že logicky žádá, aby měli kontrolu nad tím, jak my politici jednáme, Nicméně vím, že Evropský parlament o tom už mnohokrát eh, hlasoval, takže žádat jmenovité hlasování na plenárce by bylo asi příliš, ale u konečného hlasování si myslím, že by bylo dobré žádat jmenovité hlasování jak ve výboru, tak na plenárním zasedání. A musím říci, že z informací, které mám o této věci, nechápu, proč, eh, proč socialisté na konzervativci jsou proti této věci, protože v Unii je řada jejich voličů, kteří by chtěli vědět, eh, zda skutečně jejich poslanci plní své sliby a odvádějí dobře svou práci a to mohou ověřit jedině tím, že vidí, jak hlasují. Takže doufám, že toto projde a eh, v rámci svého pozměňovacího návrhu bych byl rád, kdyby tedy to, jme, to hlasování proběhlo jmenovitě. Děkuji. Dobbiamo momento Musíme se podívat na to, v kterém případě je nutno dát, poskytnout tedy odpověď. Pan Dav? Myslím, že potřebujeme čtvrtinu přítomných, abychom podpořili návrh na jmenovité hlasování a ALDE tuto žádost podpoří. I zelení podporují tuto žádost, ano, podporujeme ji. E ECR ji také podporuje. Takže budeme hlasovat tedy jmenovitě. Allora dichiaro aperta. Zahajuji hlasování. Moment, nejsme připraveni. Gualtieri. Tutti sono pronti? Všichni jsou připraveni, už můžeme hlasovat. È aperta la votazione. Zahajuji hlasování. È chiusa la votazione. Končím hlasování. Allora, 17-7? Sì. Allora, hanno votato a Pro hlasovalo 17 ze 24, 7 je proti, takže tento dokument je schválen. Problém je, že teď eh, o tom musíme informovat na plenárním zasedání a nemáme zpravodaje. Znamená to tedy, že by to měl být možná předseda. Pan Messerschmidt je velmi spokojen, vidím, eh, jak celý září. Takže mám já předložit tuto zprávu na plenárním zasedání? Dobrá, v pořádku, takže teď přistoupíme k poslednímu bodu, který se týká zprávy paní Jetemaky, změna jednacího řádu parlamentu o zbavení a ochraně poslanecké imunity. Allora, eh, cominciamo dal... Začneme. Hlasovat společně o pozměňovacích návrzích 16 a 1. 16 je našeho výboru a 1 výboru Jury, protože jsou stejné, takže kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Pozměňovací návrh 1 zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dvojka byla stažena, takže o tom hlasovat nebudeme. Článek 17, o tom musíme hlasovat, takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Já bych hlasoval o 18. po pozměňovacím návrhu 19, který je identický s pozměňovacím návrhem 7 výboru Jury. Jsou totiž podobné, takže teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 19 a 7 Jury. Je to jasné, že teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu 19 z našeho výboru Výland a Gargány a 7 výboru Jury. Kdo je pro? Patnáct pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Un astenuto è approvato. Jeden, takže je to Přijato 19 a 7 jury, takže 18 odpadá, protože 18 je v rozporu s tím, co jsme právě schválili. Pozměňovací návrh 3 zpravodajky a 3 výboru jury jsou také stejné, takže kdo je pro, prosím zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Takže jsme dospěli k pozměňovacímu návrhu čtyři zpravodajky a čtyři výboru jury. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. A teď pozměňovací návrh 5. Zpravodajky i výboru jury. Kdo je pro? Zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď pozměňovací návrh 6 zpravodajky. Kdo je pro? Kontrári? Kdo je proti? Astenuti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 14 ku 10, nikdo se nezdržel. Pozměňovací návrh 7 je stažen, takže o tom hlasovat nebudeme. 19 to už jsme odhlasovali, takže 8 zpravodajky a 8 výboru jury. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 9. Zpravodajky. Pozměňovací návrh 8 byl ale přijat. E, e, Pozměňovací návrh 9 zpravodajky, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel přijato? Takže když byla přijata devítka, tak nám odpadá dvacítka Výlanda a Gargányho. Teď jsme u desítky, to je spravodajka i Jury, takže kdo je pro? Kontrári. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní pozměňovací návrh 11. Jury a zpravodajky. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 12 zpravodajky. Kdo je pro? Zvedněte ruku. Chi je contrario? Kdo je proti? Yes. Okay, let's No, 13 no. E, e Je to přijato, nikdo se nezdržel? Ne? Je to přijato. Takže odpadá pozměňovací návrh 12 jury. Nyní jsme u pozměňovacího návrhu 13 zpravodajky, který je identický s 13 výboru jury. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Pozměňovací návrhy 14, pravodajky a jury, to jsou také identické návrhy, takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 15. Spravodajky a jury. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 21, Gargány Výland, stejný s 16 Jury, takže budeme o nich hlasovat společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Úvodní ustanovení A, k tomu byl tedy návrh zpravodajky, který byl stažen, takže přistoupíme k závěrečnému hlasování o zprávě. Pan Dav? Pane předsedo, můžeme eh, dělat skutečně to, co kážeme, to znamená hlasovat elektronicky? Nessuno si oppone. Někdo není proti? Další vítězství pana Messerschmitta. <laughs> Veselé Vánoce. To je dárek pro vás. Takže hlasujeme elektronicky závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. È chiusa la votazione. Končím hlasování. A je to přijato. 22 pro a 1 proti. Blahopřeji paní Jetemeky. Tím jsme ukončili hlasování. Vabbè, comunicazioni sui coordinatori. Sì, eh, lavorando. Procederò successivamente alle comunicazioni. Nyní přednesu sdělení předsedy týkající se doporučení přijatých koordinátory, protože nechci na nic zapomenout. Rozhodli jsme o některých věcech, týkalo se to především zpravodajů, ale byl bych rád, kdyby mě sekretariát pomohl a všechno mě připomněl. Aplikace del Trattato di Lisbona takže přistoupíme k provádění Lisabonské smlouvy s ohledem na Evropský parlament. Vyslechli jsme si prezentaci Paula Rangela. Dnes zde máme návrh zprávy kolegy. Prosím ale Můžete blahopřát panu Messerschmittovi, můžete už ta blahopřání ukončit, prosím, neslyší mě. Allora riprendiamo con tranquillità. Můžeme tedy v klidu pokračovat v práci. Bod 14. uplatňování provádění Lisabonské smlouvy s ohledem na Evropský parlament. Pane Rangeli, prosím, máte slovo. Eh. Děkuji, pane předsedo. Dokument, který máme před sebou, je závěrečnou verzí mého návrhu zprávy. Jde o zprávu o provádění Lisabonské smlouvy s ohledem na Evropský parlament. V souladu s dohodou, kterou jsme uzavřeli s kolegy a dalšími poslanci Evropského parlamentu se zaměřujeme na vztahy mezi parlamentem a komisí. Cílem mé zprávy je věnovat se omezené působnosti, eh, pokud jde o vztahy mezi parlamentem a komisí. A to zase odráží strukturální dohodu, k níž jsme dospěli v rámci parlamentu. Někdo další řeší vztahy s radou, eh, další samostatná zpráva vztahy s komisí. Já se tedy vynasnažím dnešní vystoupení zestručnit, protože v mé zprávě od minula neproběhly žádné velké změny, pokud jde o obecný nástin, tak jak jsem ho tady prezentoval minule. Tehdy jsem nastínil způsob, jakým jsem o zprávě uvažoval a dnes k tomu mohu dodat, že zbývají dva velké problémy, které v této zprávě řešíme. Jednak posílení demokratické legitimity institucí, především Evropské komise, a druhá věc, kterou se zabývám, je to, že se snažíme nastavit kritéria pro oddělení pravomocí, protože jeden z velkých problémů při budování Evropy není ani tak otázka demokratické legitimity jako takové, ale spíše obtíže při dosahování oddělení moci, jednotlivých pravomocí, takže z hlediska správního se snažíme dosáhnout tohoto rozdělení pravomocí, což je zcela běžná zásada eh, v západních demokraciích a civilizacích. Snažíme se tedy nastavit tuto dělbu moci mezi evropskými institucemi, mezi komisí a parlamentem a na základě toho jsem také zpracoval svou zprávu. Na jedné straně se tedy zaměřuji na posílení demokratické legitimity a na druhé straně na posílení zásady oddělení moci. Snažím se také vyjasnit působnost každé instituce, a to byly tedy ty hlavní věci, na které jsem se soustředil. Zprávu jsem rozdělil do čtyř kapitol. První kapitola řeší legitimitu a politickou odpovědnost komise. To nazýváme tedy takzvaným takzvaným jmenováním komise, jmenováním předsedy komise, komisařů a Spadá sem také možnost odvolávat eh, komisaře prostřednictvím vyjádření nedůvěry a tak podobně. Pak je tady další, spíše technický aspekt, který se týká legislativní iniciativy a aktivit, které podporují legislativní proces eh, jak na straně komise, tak na straně parlamentu. Řešíme otázku role parlamentu při navrhování legislativy a také při výkonu demokratického dohledu a za druhé řeším to, jakým způsobem my vykonáváme demokratický dohled nad prací Evropské komise. Jak víte, tak otázka aktů v přenesené pravomoci dosti mění to, k čemu, um, na to, co jsme byli zvyklí v posledních letech. Eh, to řeší zejména právní výbor. Abych to tedy teď zestručnil, mm, já si myslím, že důležité eh, hledisko, na které bychom neměli zapomínat, je také hledisko mezinárodních vztahů, protože tady máme určité právo iniciativy a kompetencí, Dále se věnuji eh, problematice ústavních záležitostí mezi jednotlivými eh, institucemi na základě interinstitucionálních dohod. Tak to je tedy nazýváme my, což jsou dohody, které umožňuje Lisabonská smlouva jakožto ústavní, ústavní základ. A ve své zprávě usiluji o to, eh, abych do určité míry předpověděl další vývoj vztahů mezi parlamentem a komisí. Snažil jsem se také naznačit, jak, co by mohly přinést budoucí dohody mezi institucemi, s tím, že samozřejmě musíme respektovat pravomoci jednotlivých institucí. Uvažujeme o možnosti bilaterálních dohod mezi komisí a parlamentem, do níž by nezasahovala rada, protože pro nás je důležité, aby fungovalo oddělení moci, jak už jsem to říkal na začátku svého vystoupení, takže jsme se snažili sestavit tu zprávu systematicky, rozpracovat ji do čtyř jednotlivých pilířů, o kterých jsem hovořil a um, Kromě toho jsem tam doplnil některé další obsahové eh, body. Vy ten text nyní máte před sebou. Nevím, jestli jste měli možnost ho celý přečíst, ale protože ho máte k dispozici, nemá smysl, abych eh, to tady podrobně procházel, ale nevím, jestli jste nakonec nedostali to poslední zní zprávy teprve dnes ráno, takže byste asi neměli možnost si to pročíst. Takže projdu ty nejdůležitější body. Legitimita a politická odpovědnost komise. Zde bych chtěl poukázat na to, že ústřední otázkou je, jakým způsobem voliči mají možnost zjistit, zda se jejich volba odráží nějakým způsobem v sestavení komise, především ve jmenování předsedy komise. My víme, že zde se zavedly změny, které mají zajistit, že politické strany mají své slovo při jmenování předsedy komise ale chtěli bychom také jasně říci, jakým způsobem voliči vlastně mají vliv na eh, povolební program Evropské komise. To jsou věci, které vyžadují eh, to, aby si i parlament stanovil eh, svůj předvolební program a vyžadujete také to, aby eh, rada nějakým způsobem reagovala na rozhodnutí voličů při volbách. Jakmile už bude jmenován komis, eh, předseda komise, eh, nastává otázka, jak se budou jmenovat komisaři. My zastáváme maximalistický přístup, eh, který vysvětluji ve své zprávě v části vysvětlující prohlášení. Chceme nastavit rovnováhu mezi demokratickým dohledem parlamentu na druhé straně nechceme přes příliš jakožto parlament zasahovat do situace a tomu jsem se snažil hodně věnovat. Od počátku své poslanecké práce jsem říkal, že parlament má být efektivní a aktivní, ale nesmí být aktivní přes příliš, protože vždy tady existuje Eh, určité pokušení na straně poslanců, možná protože nejsou si plně vědomi toho, eh, co je v sázce, jaká je tady ústavní historie, ale zkrátka se snaží propagovat parlament jako eh, takovou vládu založenou na kolektivním rozhodování plenárního zasedání, ale parlament by se neměl snažit nahrazovat vlády a tudíž by parlament se neměl snažit nahrazovat ani v tomto případě komisy. Měli bychom vykonávat dohled, to ano, mít určitý prostor, manévrovací prostor, mělo by dojít k řádnému oddělení moci mezi institucemi. A je tady článek 16 Charty o lidských právech, který říká, že je třeba řádným způsobem zvážit práva občanů, ale že třeba také zajistit oddělení moci a není možné, abychom bránili komisi v řádném fungování tím, že budeme příliš do jejich činností zasahovat. Předseda komise musí navíc mít míru autonomie při volbě svých komisařů aby pak komise mohla dobře fungovat. My jsme navrhli seznam tří komisařů, kteří by byli předloženi jakožto návrh eh, za každou zemi a kom- předseda komise by si poté vybral jednoho z těch tří men, které navrhne daný eh, členský stát, plus by bylo třeba splnit určité kritérium genderové rovnováhy. Další věc, to je otázka zajištění autonomie exekutivy je potřeba dát komisi dostatečný prostor a pravomoci pro to, aby mohla jednat. Opět to vysvětluji ve vysvětlujícím eh, prohlášení. Není potřeba to zapracovávat do zprávy samé. My si myslíme, že role komise byla oslabena a proto se ptáme, jakým způsobem může být její role dále posílena, jakým způsobem můžeme obnovit tu původní čistotu role komise. Myslím, že je to možná dvěma způsoby. Jednak posílením demokratické legitimity, toho můžeme dosáhnout lepším dohledem ze strany parlamentu, to je jedna věc. A druhá věc, můžeme také posílit výkonnou autonomii, tím pádem i efektivitu a účinnost Evropské komise. To je možné. Dáme tak větší pravomoci, kapacitu a větší manévrovací prostor komisi na straně jedné a na straně druhé je důležitá jiná věc a to, aby komise fungovala co možná nejefektivněji. Lisabonská smlouva se snažila být ambiciozní a uvádí, že bychom měli snížit počet komisařů tak eh, aby zastupovali dvě třetiny členských států. To znamená, že jde o snížení počtu komisařů, ale čeho jsme byli svědky, eh, v podstatě jisté chyby, protože 11. prosince 2008 bylo klíčové datum, to je ovšem chyba, protože po irském referendu se rozhodlo, že každý členský stát i nadále bude mít svého komisaře. A já jsem navrhoval pro řešení tohoto problému věc poněkud inovativní, která může být i trochu kontroverzní, ale je to jakási zlatní, eh, zlatá střední cesta, která nám umožní sladit dvě střetávající, dva střetávající se pro požadavky. Jednak, že bychom měli dvě třetiny komisařů, kteří by zastávali určité portfolio a třetinu komisařů, kteří by zůstali bez portfolia. To znamená, že by byli vybráni komisaři, jimž by bylo přiděleno portfolio, tím bychom eh, dostali Lisabonské smlouvě, navíc by zde platil rotační systém, který by respektoval geopolitický eh, systém, takže vždy by to byla určitá rotace v tom, kdo bude zastávat eh, funkci s portfoliem a kdo ne. Byla by tam rovnováha ve smyslu zeměpisném, ve smyslu velikosti jednotlivých států, přesně jako o tom hovoří Lisabonská smlouva. To by pochopitelně bylo dosti obtížné vyjednat Nebylo by snadné nastavit dobře fungující pětileté eh, období komise eh, v tomto složení, ale důležitý bod by byl, že všechny státy by měly svého komisaře s tím, že jedna třetina by měla komisaře bez portfolia. Komisaři bez portfolia eh, by se věnovali následujícímu. Jednak by zastupovali Evropskou komisi na venek, protože víme, že jsou zde komisaři, kteří si stěžují i dnes, že až na 200 dní v roce musí trávit mimo Brusel. A toto mnou navrhované řešení by jim vlastně dalo větší prostor plnit své funkce, zatímco komisaři bez portfolia by mohli zastupovat Unii a komisi navenek. Druhá věc, v rámci kolegia komisařů bychom eh, eh, zajistili uspokojení všech eh, zájmů, to znamená zajistili míru nestranosti, o čemž vždy hovoří správní právo. Chyběly by tam ty národní zájmy, protože by došlo ke sloučení všech národních zájmů. Žádný z nich by se nezanedbal, vznikl by kolektivní zájem, který by mohl být zohledněn. Na druhé straně ta třetina těch komisařů by e, skutečně neseděla bez práce, měli by e, svoji práci plnili by ty funkce, na něž nemají čas komisaři s portfoliem. Pomáhali by komisařům eh, s portfoliem prohloubit jejich práci. Například, eh, kdybychom měli 7 až 8 komisařů, kteří by se věnovali jediné problematice, tak by samozřejmě mohli jít do mnohem větší hloubky u každé věci. Toto řešení, které navrhuji, možná není ideální, ale určitě je vyvážené a umožnilo by komisi efektivně fungovat. Umožnilo by to těm komisařům, kteří by neměli portfolio, portfolio komisy navenek reprezentovat. Ještě jednu věc bych chtěl zmínit. Já jsem se zaobíral otázkou demokratické legitimity tu považuji za klíčovou záležitost, kterou je třeba zajistit. Je třeba zajistit, aby komise byla efektivní, autonomní, aby měla dostatek pracovníků k dispozici, aby mohla rozhodovat eh, o složení komise, tedy předseda komise, aby mohl rozhodovat o sestavení komise. To je jedna stránka věci, ale je tu i druhá stránka mince a to, že si přejeme větší odpovědnost a jak toho můžeme dosáhnout právě při příštích eh, parlamentních volbách, o tom už jsme hovořili, a také tím, že zajistíme, že parlament bude vykonávat svůj dohled procesy konzultace při výběru komisařů. Já jsem to popisoval v příloze ke své zprávě, ale je to skutečně důležitá věc. Ta role dohledu ze strany parlamentu je zásadní. Jinou možností, o které můžeme uvažovat do budoucna, by bylo to, že bychom snížili práh kvalifikované většiny pro vyjádření nedůvěry komisi či komisaři a e, tím bychom se Mm, přiblížili tomu hlasování, běžnému hlasování o nedůvěře. To znamená, mně jde o parlamentní dohled, který by ovšem nebránil běžnému fungování komise. Dále se chci zmínit o jiné věci, kde se možná úplně se všemi kolegy neschodnu, a to je můj návrh zbavit se vyjádření nedůvěry vůči jednotlivým komisařům. Ještě jednou chci říci, že, na, že my nefungujeme v běžném národním parlamentním systému, kde vlastně vláda je řízena eh, přímo parlamentem takovýto národní systém by selhával a určitým eh, dokladem je eh, revoluční vláda ve Francii před eh, dvěma sty lety. To určitě není příklad, té, podle něhož bychom se měli zařídit. Je to podle mě důležitá věc, abychom nevyjadřovali nedůvěru jednotlivým komisařům, podívejme se na to, že to je vlastně jakási forma mezinárodní dohody. Evropský parlament se chce zapo- zapojit do politické diskuze, chceme být eh, vidět a slyšet, ale nezapadá to úplně do mezinárodního systému. O mezinárodních smlouvách se vyjednává ze strany výkonné moci s tím, že parlament o nich nevyjednává, ten jenom tyto smlouvy eh, monitoruje, dohlíží na ně a jakmile dostaneme ten konečný balíček, který byl vyjednán, tak o něm hlasujeme. Ale Montesquieu o tom vlastně také už hovořil. Hovořil o tom, že exekutiva má tuto svoji roli. Vyjednávat o mezinárodních smlouvách a tak podobně. Evropský parlament na druhé straně by se těmto detailům vyjednávání věnovat neměl. To je eh, podstata teorie rozdělení moci a běžného ústavního života v Evropě. Další věc, o které se zmiňuji, je pokles eh, té většiny, která by byla potřeba pro vyjádření nedůvěry celé komisi. To je věc, kterou bychom v budoucnu měli vyřešit, je to důležitá věc, měli bychom v budoucnu diskutovat o tom, zda bychom chtěli přejít eh, k parlamentnímu modelu nebo spíše modelu prezidentskému. Já už jsem o tom mluvil dříve, že se jedná o téma, kterým bychom se neměli věnovat eh, možná přímo teď, ale uvažovat o tom jako o věci do budoucna, včetně přímé volby předsedy komise například. Výhodu, kterou vidím v takovémto modelu, tam výhoda by byla dvojí. Za prvé, výhoda by spočívala v tom, že bychom dosáhli lepší vyváženosti mezi jednotlivými eh, částmi moci, pokud bychom dosáhli toho, o čem hovoří moje zpráva, to znamená navýšení parlamentní legitimity při kontrole komisy a zvýšení autonomie komise jakožto exekutivní moci, tak by došlo vlastně k vytvoření určitého dualismu. Na jedné straně komise, na druhé parlament, kteří by zajišťovali zájmy Evropské unie a pak rada, která by zajišťovala zájmy jednotlivých členských států. Byla by tady ta bitva mezi dvěma legitami, legitimitami, mezi legitimitou evropskou a na druhé straně národními zájmy. Jedna eh, Eh, osa byla prosazována radou a druhá parlamentem a komisí. A pokud bychom přešli k prezidentskému systému, kdy eh, by byl předseda volen předseda komise přímo volen občany, to by byl tedy jiný model, tak by ta tendence najednou byla taková, že by se rada stala jakousi druhou komorou, parlamentní komorou a takovéto řešení by nám přinejmenším umožnilo vyhnout se riziku eh, ústavní eh, schizofrenie, kdy parlament eh, musí řešit ten mezivládní přístup, který se střetává s celoevropskými zájmy. Takže a víme, jakým způsobem to potom funguje v praxi, protože se s tím neustále potýkáme. Plus ten prezidentský systém by měl i druhou výhodu. Ve velkých oblastech je to také model, který je často volen. Kanada není dobrý příklad, protože je to sice velká země, ale má málo obyvatel, ale vezměte si třeba Indii. Velké demokracie obvykle mývají prezidentské systémy a není to náhodou. Byla by to skutečně určitá alternativa. Evropský parlament by neměl stejnou odpovědnost, pokud jde o mm, hlasování o nedůvěře komisi a v takovém případě by možná dávalo smysl umožnit eh, vyslovení nedůvěry vůči jednotlivým eh, komisařům, protože ten systém by byl nastaven jinak. Chci tím jenom říci, že moje zpráva neřeší všechny tyto alternativy. E, spíš jenom hovoří o té zásadě posílení demokratické legitimity komise s tím, že nevylučuje možnost, že bychom se přesunuli v budoucnu k čistě prezidentskému modelu e, ačkoliv hájím i ten model parlamentní ve své zprávě, ale nechci předjímat, eh, jaké řešení je lepší. Já sám um, zatím nejsem jednoznačně rozhodnut pro žádnou eh, těchto dvou alternativ, ačkoliv spíše podporuji ten parlamentní eh, kanál. Hovořím o tom, jakým způsobem podpořit k eh, demokratickou legitimitu, hovořím o tom, jak posílit exekutivní autonomii a posílit oddělení moci. To jsou tři hlavní myšlenky obsažené v mé zprávě. To znamená zvýšit demokratickou legitimitu komise prostřednictvím voleb, eh, to je ta myšlenka vyslovení nedůvěry celé komisy. Druhá věc, chci zajistit, aby předseda komise mohl autonomně pracovat, tedy aby si mohl vybírat eh, volně své komisaře z předloženého seznamu a komise by pak musela předložit eh, ještě před eh, svým sestavením svůj celkový program. A třetí věc, chci, aby existoval roční a víceletý program, který by byl plně podmíněn nebo ovlivněn Evropským parlamentu, parlamentem, to znamená, byl by zde silný prvek kontroly ze strany parlamentu. Celý tento systém by byl doplněn druhou stránkou mince. To znamená, že by došlo zároveň k posílení výkonné autonomie Odstranili bychom vyslovení nedůvěry vůči jednotlivým komisařům, zvýšili bychom eh, možnost předsedy komise vybírat si mnohem svobodněji své komisaře na základě seznamu, který dostane od členských států. To jsou tedy ty hlavní um, alternativy, které jsem se snažil nastívnit ve své zprávě ve snaze uh, zlepšit legitimitu a odpovědnost komise. Nyní bych se zmínil o jiné věci, což je legislativní iniciativa a aktivita parlamentu. Ještě než se k tomu dostanu, zmíním se o eh, další záležitosti, která je nesmírně důležitá možná je tady jenom implicitně eh, naznačena. Pokud chceme, aby předseda komise předkládal ještě předtím, než je jmenován program komise, tak tím vlastně posílíme roli parlamentu v celém procesu. A nejde jenom o ten roční, ale i víceletý program komise. I ten by se musel předložit ještě předtím, než bude předseda komise jmenován. Jinými slovy, měli bychom dispozici objektivní kritérium, na základě něhož bychom se mohli rozhodnout. Eh, měli bychom toto objektivní kritérium, mohli bychom tedy jasně posoudit, co je v programu obsaženo a zda s tím souhlasíme. Například. Vys- značný počet zpráv eh, už parlament schválil velkou většinou 500 či dokonce 600 hlasů a přitom nikdo pak na tyto zprávy v komisi nenavázal, nic s nimi nedělal. To znamená, že příští předseda Evropské komise eh, by ve svém vystoupení tady v parlamentu měl eh, říci jasně, jakým způsobem, ještě než se chopí své funkce, chce v rámci komise pracovat. To znamená, co chce dělat například s digitálním jednotným trhem, co plánuje udělat pro posílení jednotného trhu celkově, co chce v komisi udělat pro to, aby posílil energetický trh v Evropě, jaká základní opatření chce podniknout v oblasti bankovní unie a Eh, ekonomi- hospodářské a měnové unie. To znamená, všechny tyto věci eh, jsou věci důležité pro parlament. My jsme o tom hlasovali, podpořili je valnou většinou a přitom komise eh, nějakým významným způsobem na naši práci nenavázala a toto vše bychom ovšem mohli my posoudit Eh, před jmenováním předsedy komise na základě předloženého eh, programu. Od května příštího roku bychom tedy měli možnost přímo si požádat od předsedy komise, eh, jakým způsobem chce nastavit program komise a tím pádem může být také komise Eh, bude komise více odpovědná parlamentu a až budeme schvalovat předsedu komise, až o něm budeme hlasovat, eh, tak se budeme moci svobodně rozhodnout, říci ano či ne. A já myslím, že to nepovede k politickému vydírání, jak by to někdo mohl chtít nazvat. To je, myslím, eh, běžné fungování parlamentních systémů. Vezměte si britský parlament velice často. V něm parlament musí nutit kabinet Eh, pod hrozbou odvolání, aby určitým způsobem konal. To jsou klasické ústavní nástroje, které má parlament k dispozici a které ukazují na vyzrálost daného demokratického systému. I my máme takovéto demokratické nástroje k dispozici. Samozřejmě, že není možné, abychom zasahovali do každého jednotlivého prvku a my zvolení v tomto mandátu eh, o tom rozhodovat nebudeme, ale bude to právo mm, příštího parlamentu, který bude moci rozhodnout eh, o, těchto, mm, o dodržení těchto objektivních kritériích. Pokud jde o legislativní činnosti a iniciativu Evropského parlamentu, tak eh, zde je celá řada věcí, které musíme vzít v potaz, ale první věc, na kterou bych chtěl upozornit, je to, že musíme fungovat v rámci konventu nebo respektive určitého koncenzu. Měli bychom využít současné interinstitucionální dohody, abychom dali parlamentu skutečnou legislativní pravomoc a iniciativu. Já vím, že ten systém je nastaven s jistými pojistkami pro dodržení rozdělení moci v rámci Evropské unie a v rámci této struktury legislativní iniciativu má komise je to ta poslední bašta moci legislativní iniciativy a dochází tady eh, z tohoto důvodu ke střetům s radou a parlamentem na eh, dvou stranách. Ale k tomu bych řekl, že se snažíme posílit demokratickou legitimitu komise, tím posílíme exekutivní autonomii a nabídneme určitou kompenzaci institucionálního deficitu. A tím, že dáme parlamentu eh, legislativní eh, iniciativu, eh, dále rozvineme tuto pravomoc Zatím nemáme přímou legislativní iniciativu, to by v tomto systému nemělo úplný smysl. Máme jenom omezenou možnost této oblasti, to znamená, že můžeme vyzvat komisi, aby využila svou legislativní iniciativu a konala. A ona nám musí zdůvodnit, proč případně nekoná. To znamená, eh, že to je stávající systém, který bychom mohli dále posílit a vylepšit, abychom posílili tu legislativní iniciativu na naší straně. Já jsem se snažil to maximálně zestrušnit, ale pan Br- Brok už tady netrpělivě klepe, abych ehm, eh, své vystoupení skončil. Je pravda, že nesmíme přetáhnout jednání našeho výboru. Víme, co je v sázce. Takže v rámci běžného legislativního postupu například společná zemědělská politika nebo společná rybářská politika obsahují ještě velký prostor pro zlepšení. I dnes, vážení přátelé, eh, jsou tady zásadní aspekty, které musíme vyřešit. Všichni to víme, známe to z našich národních eh, zkušeností. Víme, že na jedné straně musíme hájit své země, své vlády, ale nemáme eh, k dispozici informace, dokumenty, které potřebujeme v rámci legislativního procesu. Rada má často přístup k informacím mnohem dříve než Evropský parlament. A to vytváří asymetrii mezi parlamentem a radou v rámci legislativní produkce. Prelegislativní fáze se tedy musí zlepšit, abychom zajistili, že komise poskytuje informace parlamentu ve stejné době jako radě. Tím zajistíme včasné poskytování informací a obnovíme tím rovnováhu. Předseda říká, vidím, pane kolego Rangeli, že pan Brok je opravdu už velmi nervózní, taky bych mu rád dal slovo, takže prosím, urychlete to trošičku. OK. Dobře, eh, takže je tady, jsou tady tyto důležité aspekty. Asymetrie v poskytování informací. Další věc, opět klíčová, se týká aktů v přenesené pravomoci. A také prováděcích aktů. Prováděcí akty jsou eh, je třeba odlišit od aktů v přenesené pravomoci výbor pro právní záležitosti, pan kolega Sayer konkrétně, to eh, probral ve své zprávě nesmírně podrobně, takže nemá smysl, abychom tady eh, o výhodách aktů a prováděcích aktů v přenesené pravomoci hovořili, ale jedná se o technicky mm, a právně velice důležitou věc a proto je správné, že ji řeší výbor pro právní záležitosti. Nicméně, to, jakým způsobem jsou nastaveny ústavní pravomoci podle smlouvy, um, je ovlivňováno zneužíváním aktů v přenesené pravomoci i prováděcích aktů. A já se o tom také ve své zprávě zmiňuji. Samozřejmě, že pokud jde o komitologii, vzájemnou interakci výboru, přístup k informacím, všechny tyto otázky musí být eh, vyřešeny budoucí rámcovou dohodou. Předseda říká, já vidím, že pan kolega potřebuje odejít. Takže kdybychom udělali trošičku teď přestávku v tom vašem vystoupení a potom budete moci pokračovat. Pan kolega Brok. Ellen Schulien. Já se omlouvám kolegovi Rangelovi, ale eh, na mě už pět minut čeká předseda eh, výboru pro tajné služby amerického kongresu eh, u mě v kanceláři. Eh, já myslím, že od nás stejně poslouchám, nicméně děkuji vám, pane předsedo, že můžu říci pár slov. Podle mě je ta zpráva mimořádně důležitá, poněvadž to je pro nás příležitost se s hodnout na tom, eh, na, na jakýmsi podmínkách, které nám překla, předloží kandidati, kandidáti a eh, kde tedy eh, ho můžeme zavázat, aby určité věci konal či ne. Myslím, že kolega Rangel předložil řadu návrhů, které jsou vhodné jak obsahově, tak formálně. Samozřejmě eh, můžeme ještě diskutovat o detailech, ale já bych se chtěl eh, zastavit u několika institucionálních otázek. Za prvé, předseda komise eh, by měl mít možnost odmítnout kandidáta z určité země, aby bylo prostě vidět, že to může. Dokázat to. Myslím, že je to důležitá otázka. A to by také vedlo k tomu, že členské země by do budoucna eh, byli, to museli řešit ne tak, že sem pošlou toho, kdo jim zbyl eh, při tvorbě vlády, ale prostě nacházet eh, opravdu kvalitní lidi by museli. Jinak eh, pokud se týče, eh, já nevím, že bychom schvalovali nebo říkali tedy, kteří, které ano, které ne. Nemuselo být dvě třetiny, možná, že by stačilo 14. Dále důležitá je rotace. Myslím, že ten princip toho reshufflingu je důležitý komisař musí mít možnost eh, špatného komisaře prostě zbavit místa a dosadit někoho jiného. Tady ta eh, rotace určitě pomůže, ale každopádně v každé vládě, eh, když se něco eh, když se něco prostě pokazí, tak je možno prostě přehodit někoho, kdo byl na vnitru, tak udělat z něho ministra v sociální věci a podobně. A já si myslím si, že kdyby předseda komise měl podobný nátlakový instrument, tak to by bylo velice dobře a možná, že eh, by mohl vyvažovat geograficky genderově eh, velcí, malí a podobně. Eh, myslím si, že eh, důležité je, aby komisař měl také svou zodpovědnost. To znamená, jako v vládě, prostě když ministr, ministerstvo udělá chybu, tak musí za to zodpovídat ale eh, tadyhle v komisi to prostě tak není. Tam eh, odpovědnost nesou generálně tajemníci jednotlivých úseků a komisař s tím nemá celkem nic společného. Eh, komisař by měl mít možnost tohoto generálního tajemníka také třeba sesadit. A Jednoduše a prostě zatím eh, se stává, že eh, komise si dost často může dělat eh, to, co chce, celkem bez ohledu na komisaře nebo na nás. Čili já myslím, že zatím tedy ta politická odpovědnost tady mm, chybí. Prostě důležité je, aby své generální direkce vedli komisaři a ne pouze generální tajemníci těchto direkcí. Eh, dále k radě. To všechno jsou věci, které se dají změnit, aniž bychom zasahovali do smluv. A pro radu eh, platí to též. Jestliže nyní jednáme o eh, zahraničně politickém a finančním instrumentu, tak prostě je tady u stolu skupina eh, zvolených parlamentních poslanců a proti ním na druhé straně sedí úředníci. Eh, a to prostě není možné. Ta druhá strana nemůže vyjednávat. A tady prostě není rovnováha. Tam prostě by měli zasedat ministři a ne ministerští úředníci, nebo prostě vyslanci no, nebo zástupci eh, eh, vyslanectví v Bruselu. Ve smlouvě eh, se hovoří o radě ministrů, ne o těch odborných radách ministrů. Prostě ty odborné rady, no tak to by mělo být něco jako výbory. A veřejně tady musí vystupovat ta rada, tedy ministr. Tady se eh, prostě ministři snaží dát něco, prosazovat něco, co by doma neprosadili a eh, pak se tedy snaží říkat, že to rada s tím nemá nic společného, nebo moje vláda s tím nemá nic společného, to si prosadila Evropská komise a tak dále. Čili eh, tomuto alibi bychom měli učinit přítrž a měli bychom mít sobě rovné vyrovnávací partnery. A opět to se dá vyřešit pouhým, pohou změnou jednacího řádu rady. Nemusíme opět měnit nějak eh, smlouvy. No a jinak eh, Evropský parlament je zákonodárné těleso, ale jeho úkolem není tady nějaký mikromanagement. To myslím, eh, to je třeba eh, jak si vyčistit. A já si třeba také myslím, že eh, pokud se sjednávaly smlouvy a my tam tedy posíláme zástupce do vyjednávací delegace, to já si myslím, že taky není dobře. Tady je skutečně třeba jasně rozdělit kompetence to, co tady dneska máme, to je institucionálně v nepořádku. A z tohoto důvodu já se domnívám, že bychom neměli, neměli jít až na úroveň odvolání jednotlivých komisařů. E, to prostě není ani v žádné národní ústavě. A jestliže e, se někde něco nelíbí, tak prostě se to samozřejmě bouře snese na hlavu komisaře, ale obvykle to bývá eh, komisař, který je třeba z nějaké menšinové strany. Eh, takže eh, to bychom neměli touto cestou. A také, eh, když komise nebude reagovat na to, na co by reagovat měla na, v závažných případech, tak by jednoduše a prostě měla padnout celá. Ale v parlamentu my jsme rozděleni na většinu a menšinu a myslím, že eh, kdyby šlo o odvolávání jednotlivých komisařů, tak tady je nebezpečí velké selektivity a spíše zanedbávání věcné stránky věci. Takže já vám děkuji, ještě jednou se omlouvám, že jsem tady přerušil Děkuji. Nevím, jestli kolega Rangel chce ještě doplnit. Chce teď, anebo jestli chce pokračovat eh, v rámci repliky. Ano, ještě pět minut. I An... To musím ještě dokončit. Já to ještě musím dokončit, ještě nějakých pět minut. Takže k otázce eh, legislativních iniciativ a pravomoci předkládat eh, legislativní iniciativu. Já myslím, že to bylo velice jasné, jak jsem to popsal. A teď bych se chtěl zaměřit na externí aspekty. My víme, že Lisabonská smlouva přinesla významné změny a zejména tedy její implementace. Eh, viděli jsme to zejména na případě smlouvy SWIFT. Nešlo pouze o naše vztahy k jiným institucím, ale také eh, ke našim partnerům. My jsme jasně hlasovali a tím jsme řekli lidem, že parlament existuje. To je možná detail, můžete to tak vnímat, ale já obvykle říkám, že poté, co jsme odmítli dohodu SWIFT, začali velvyslanenci pravidelně eh, navazovat eh, a udržovat tedy pravidelné kontakty eh, s námi. Dokonce ve Spojených státech se probudilo vědomí toho, že existuje Evropský parlament. My jsme předtím občas bývali pozváni na nějaké recepce a podobně. Ale teprve poté, co jsme shodili smlouvu SWIFT se Spojenými státy, tak teprve potom byly navázány eh, skutečné kontakty s Washingtonem. Je třeba, abychom měli v pořádku mechanismus, eh, jak eh, sledovat a přeskoumávat dohody. Ale tak, jak je to řečeno ve smlouvě, já mám eh, velké obavy vzhledem k tomu, jak to dopadlo eh, s rámcovou smlouvou. Eh, mám velké obavy, že na straně Spojených států mohou být velmi aktivní, aktivní mm, lidé, kteří se budou snažit eh, nás tedy eh, obrátit, obrátit se k nám a jak si eh, nahradit tím radu nebo komisi. To zas není možné, protože my nejsme my nejsme tedy eh, sestaveni tak, naše konstrukce není taková, abychom mohli vést mezinárodní vyjednávání. Je nás tady 700, některá ta vyjednávání musí probíhat diskrétně. Takže tady je třeba, aby toto zůstalo v rukou exekutivy. A eh, toto by vysloveně bylo proti dělbě práce a dělbě kompetencí tady je skutečně komise tím správným orgánem. No a ještě v neposlední řadě eh, bych se chtěl zabývat otázkou meziinstitucionální dynamiky. Tady je to jakási inventura vývoje meziinstitucionálních vztahů. Já už od začátku tohoto mandátu říkám, že ve vztazích mezi parlamentem a komisí se daří dosahovat významných eh, změn. Samozřejmě v meziinstitucionální dohodě je ještě co zlepšovat, jako třeba eh, akty v přenesené pravomoci a jejich eh, používání, případně otázky směřované ke komisi, ať už ústní nebo písemné, nebo opatření, která se týkají posouzení dopadů určité legislativy a tak dále jako příklady. Nicméně výsledky, kterých parlament dosáhl e, v době platnosti současné meziinstitucionální smlouvy, to je významné skutečně. Ale chtěl bych zmínit ještě něco dalšího, a to je velmi důležité. Je samozřejmostí, že e, některá, tady máme prostě e, legislativní pole, kde je třeba e, dohody mezi parlamentem a komisí, ale Kromě toho existují další a tady existují eh, tři eh, tri, trojstranné dohody. Čili Rada, Komise, Parlament se musí zhodnout u kulatého stolu o lepším legislativním procesu, o postupech, které je třeba eh, zlepšit. A jak říkám, Eh, to se týká ale jenom některých. Jenom některé skutečně mohou být eh, pojednány trojstranně. A já chci říct toto, a to je jenom můj názor, nevím, asi nebude mnoho těch, kteří se mnou souhlasí. Existují oblasti, které ovlivňují vztahy mezi parlamentu a parlamentem a komisí a které by neměly být předmětem trojstranných dohod, nýbrž pouze dvoustranných dohod. Pokud bychom povzbuzovali eh, k tomu trojstrannému přístupu, což si přeje rada, eh, Rada by tedy chtěla zasedat u jednoho stolu s parlamentem a komisí a eh, prostě přála by si jakousi vše zahrnující interinstitucionální dohodu. Ale to není v pořádku. Tady parlament a komise musí být eh, velice ostražité a opravdu by si měli udržovat taky ty, tu oblast dvoustranných vztahů. My tady máme jednak tu trojstrannou platformu, Eh, která se týká všech tří institucí a pak máme druhou platformu a ta je dvoustraná a podle naší rámcové smlouvy se to týká pouze záležitostí eh, týkajících se dynamiky vztahu mezi institucemi. No, to je asi tak všechno a teď budu očekávat eh, zdrcující kritiku. Ty Děkuji, pane Rangeli, a zapsalo se opravdu do diskuse spousta kolegů. Jako první má slovo kolega Guerrero. Děkuji, pane předsedo. Já budu mimořádně stručný, protože odborník, stínový zpravodaj s velkými zkušenostmi v této oblasti z mé frakce je Jo Leinen. Já jsem chtěl jenom se vyjádřit k jednomu aspektu, který mě zvlášť leží na srdci, a to je otázka vztahu kontroly parlamentu vůči komisi. Pan Rangel několikrát ve svém vystoupení zopakoval myšlenku, že bychom neměli rozšiřovat kapacity parlamentu, že bychom si měli dávat pozor na kompetence parlamentu a odkázal na ten velký parlamentarismus, racionalizovaný parlamentarismus, který se rozvíjel v poválečné době. Nevznikl v době francouzské revoluce, spíše se vznikl tedy eh, s ohledem na Výmarskou republiku a v nestabilní situaci, v politické nestabilní situaci v období mezi válkami. Vzhledem k tomu, že zde je tedy ta nestabilita a demokracie se postupně mění ve vládnoucí demokracie, to znamená, že musí řídit, spravovat stát, národ a tak dále. A ve většině případů vlády jsou přímo legitimizovány občany, kteří volí kandidáty a volí si programy, tak eh, dynamika druhé poloviny 20. století je dynamika, kdy se posilují vlády a oslabují parlamenty. Postupem času se objevovaly problémy, které také řeší racionalizovaný parlamentarismus problém kontrolovat vlády, ne tedy nahrazovat vlády v jejich činnostech, ale kontrolovat je v tom, co dělají. Může být trošičku překvapivé, že racionalizovaný parlamentarismus je věc, na které mají vlády velký zájem a právě sami vlády podpořily tuto tendenci. Takže je trošku exotické, aby parlament podnítil oslabení sebe sama. Vím, že je to diskutabilní v tom smyslu, že sám profesor Rangel říkal, a já souhlasím, že bychom neměli nahrazovat výkonný orgán v jeho vládnoucí činnosti, ale musíme posílit kontrolu parlamentu, musíme posílit kontrolu vládních orgánů. A posílit kontrolu neznamená, že bychom se vzdali své povinnosti vyžadovat od komise politickou zodpovědnost. Je pravda, že pak se může určit, jakým způsobem, ale nemyslím si, že by byl dobrý systém, kdybychom řekli, že už z principu se vzdáváme toho, že bychom požadovali od konkrétního komisaře politickou zodpovědnost, jaká tam bude tedy většina, jaký postup a tak dále. To by se tam klidně mohlo stanovit, ale myslím si, že by nebylo dobré předem se této schopnosti vzdát. A dále tedy posílit kontrolu, pokud jde o skládání účtu. V současné době máme celou řadu věcí na stole, například kontrolu ze strany parlamentu, pokud jde o informace z trojky, anebo také požadavek Evropské centrální banky, na to, aby se zodpovídala parlamentu. Robertu o tom ví mnohem více. A pokud jde o mechanismy, které se objevují spolu s hospodářskou zprávou, Evropský mechanismus stability a tak dále, co se stane taky v budoucnosti, když eh, některé ze smluv, které budou schváleny na mezivládní úrovni, vstoupí do legislativy Unie, to znamená do smluv Nebudu zacházet do detailu, chci jen říci, že mě znepokojuje možnost, že my jako parlament bychom oslabili svou vlastní pozici. Já tady neříkám žádný návrh v tom smyslu, že bychom měli zde v parlamentu vládnout Evropské unii. Já souhlasím s tím, že ten, kdo je pověřen vládnutím, tak má vládnout ale musíme být velmi přísně ambiciozní, pokud jde o vytvoření mechanismu, které zajistí zodpovědnost v přísném slova smyslu a také kontrolu, pokud jde o skládání účtu. Děkuji, pane Guerrero. A teď má slovo pan Duff. Um, president, uh... Pane předsedo, já bych chtěl poděkovat kolegovi Rangelovi za zprávu a prezentaci, což bylo velmi zajímavé. Myslím, že se tady objevují eh, významné linie, eh, podle kterých eh, by mohl být pořádán příští konvent. A jsou zde také věci, které bychom chtěli jako výbor eh, dát na program eh, tohoto konventu a myslím, že by to bylo podobně jako u zprávy Kvaltěry Třaskovský. Je to otázka vhodného formátu a stylu. Za druhé souhlasím, že chceme mít parlamentní Evropu, nikoli prezidentskou Evropu. Musíme si uvědomit, že se o to pokoušíme v rámci vznikajícího federálního systému. A je důležité si připomenout, indický a kanadský příklad, které jsou založeny na britské zkušenosti a jsou to skutečné federální systémy. My v současnosti nesmíme nebo nemůžeme vyslovat příliš kategorické soudy o tom, jak by měla vypadat ono budoucí předsednictví. Ale jde o to, aby se zcentralizovala exekutivní pravomoc, která je nyní rozptýlená a měla by se skoncentrovat v komisi. A to by samozřejmě dálo významné pravomoci do rukou eh, předsedy komise a tedy budoucího předsedy. A já bych tedy neexperimentoval tím, eh, že bychom volili předsedu komise na základě soutěže mezi stranami, to by de facto mu dalo eh, dvojí legitimitu z rady i z parlamentu. A to by potom znamenalo větší vliv na jmenování kolegia, včetně možnost odmítat eh, nevhodné kandidáty. Parlament eh, už v tom týdnu od 7. července, kdy eh, se s námi budou setkávat nominanti to se bude odehrávat ve eh, skupinách a a podobně. Čili eh, myslím, že ta slyšení by měla probíhat eh, strukturovanějším způsobem než dosud. Jinými slovy, ten proces by měl být analogický k procesu slyšení eh, jednotlivých členů komise na podzim. Pokud se týče odpovědnosti jednotlivých komisařů, toto bude třeba proskoumat více do hloubky. A já si nejsem jistý, jestli by parlament eh, opravdu neměl eh, mít možnost eh, nebo usilovat o to pravomoc odvolat odvolat jednotlivého komisaře. Třeba eh, v Británii my eh, máme možnost eh, například zredukovat takovému ministrovi plat, i když už se to hodně dlouho nepoužilo. Ale já si myslím, že to je mimořádně efektivní zbraň. kterou eh, skutečně Westminsterský parlament má vůči exekutivě. Domnívám se, že vztahy mezi parlamentem a komisí nelze eh, dostatečně popsat, eh, pokud nebudeme hovořit dostatečně o druhé komoře, což je Rada ministrů. A účinnost rady. A samozřejmě to se bude týkat také Evropské rady a vztahu parlamentu s ním. My jsme k tomu nedávno schválila Masurovu zprávu, ale eh, myslím, že hm, nešla dost daleko při navrhování možných reform tohoto orgánu. A eh, nepokusila se efektivněji než Lisabonská smlouva o zásah do legislativního procesu. Eh, navzdory tedy eh, preemptivního zákazu v Lisabonské smlouvě. Čili já myslím, že eh, toto je dobrý začátek, který rozpoutá Eh, bohatou úrodu pozměňovacích návrhů. Děkuji, pane Defe. A nyní má slovo pan předseda Leinen. Ja, danke, Herr Präsident. Sie sehen nicht... Děkuji, pane předsedo. Vidíte, že to, jsem tady po druhé, eh, v druhý den, protože Tímto tématem jsem se zabýval také v minulém období. Já bych chtěl poděkovat eh, panu kolegovi Rangelovi za bohaté myšlenky a vytýčení další práce. 7. května 2009, to bylo naše poslední zasedání v minulém mandátu, a na něm AFKO předložila zprávu, kde se hovoří o nových eh, kompetencích a úkolech Evropského parlamentu při realizaci Lisabonské smlouvy a zpravodajem byl Jo Leinen. A můžete si ještě dneska přečíst ve všech jazycích. My jsme eh, se tenkrát snažili analyticky zhodnotit, co přináší Lisabonská smlouva. Nové cíle, horizontální klauzule, nové právní základy, eh, postupy spolurozhodování, nové schvalování, nové kontrolní pravomoci, eh, nové spravodajské a iniciativní typy práv a tak dále. My jsme eh, v Lisabonské smlouvě skutečně dostali spoustu nových práv a proto je tedy eh, tato zpráva důležitá, abychom se po čtyřech letech mohli ohlédnout a říci, co fungovalo a co ne. A já bych bral vážně také titul té zprávy, to je eh, implementace Lisabonské smlouvy vzhledem k našim právům. Myslím, že bychom neměli v této zprávě jaksi činit prognostickou práci o tom, jak dopadne příští smlouva. Čili neměli eh, bychom eh, ani sami sebe přístavit do popředí, neboť eh, tím tedy se ztrácí ten charakter, nevidíme přesně, kde byla a kde nebyla demokratická kontrola posílena. Čili skutečně měli bychom se omezit na tu otázku realizace či implementace této smlouvy. Naší nejsilnější zbraní je eh, legislativní proces a eh, v Lisabonu se říká, že máme řádný legislativní postup, do kterého jsme zapojeni. A pak se musíme podívat také na to, kde to dost dobře nezafungovalo a kde to možná bylo vyprázdněno. Já eh, musím říci, že během krize eh, zde bylo mnoho pokusů eh, tento řádný postup obejít tím, že se například přecházelo na mezivládní způsob dohod a podobně. My zde máme stanovisko výboru Inta, Libe a Jury Škoda, že se nevyjádřil Ekon a Afet, ehm, ale možná, že do toho vstoupí prostřednictvím pozměňovacích návrhů, poněvadž zejména ve finanční, hospodářské, zahraniční a bezpečnostní politice a také v tom bývalém třetím pilíři, to je justice, máme šedé oblasti, kde tedy jakási práva jsou ovšem eh, přesahováním kompetencí může docházet eh, k volbě postupů, z nichž jsme vyloučeni. Třeba eh, neozvali se vůbec eh, výbory, jako je rybolov. V roce 2014 je důležitým bodem volba předsedy komise, čili parlament ho skutečně bude moci volit a nikoli eh, pouze schválit či neschválit návrh Evropské rady. A pan eh, Rangel tady sepsal tedy seznam, co vlastně chceme, co potřebujeme, aby tento mechanismus se uplatnil, aby se neobcházel. Já tedy nevím, jestli to rada eh, skutečně tak chce udělat, mám určité pochybnosti. Pak je tady celá řada eh, spolurozhodování při jmenování určitých osob. Tady uvidíme, jak to budeme chtít použít. Důležité je to, že bez informací se špatně rozhoduje. A my zde máme mnoho postupů. Zelené knihy, bílé knihy, meziinstitucionální dohody, jak má probíhat legislativní proces a tak dále. A to je třeba analyzovat. Analyzovat, jestli třeba tam jsou nějaké nedořešené body. Delegované akty, čili přenesená pravomoc, tak to je opravdu eh, velká věc, eh, velká součást Lisabonu. Eh, my máme za poslední rok 300 zákonů a 3 tisíce aktů přenesené eh, pravomoci a to skutečně je obrovské množství práce a neustále tady tady bojujeme, jestli je to prováděcí akt nebo nějaký jiný akt. Čili toto je taky bod, na který je třeba se zaměřit. Právo, které jsme dosud nepoužili, je právo vlastní iniciativy na eh, tady iniciativy ke změně smluv. My tady máme mnoho eh, přání, mnoho nápadů a myslím, že ta zpráva musí ještě jednou zdůraznit to, že abychom byli demokratičtější a akceschopnější, potřebujeme celou řadu úprav, tak aby ta iniciativa eh, skutečně byla opravdu využita. Mohud ehm, možno třeba ještě teď v tomto mandátu, ale to by se mělo týkat jiného tématu, ne toho, co probíráme dnes. Eh, já jsem si jist, že Eh, zde bude množství pozměňovacích návrhů k implementaci Lisabonské smlouvy ve světle našich nových kompetencí. Já se připojuji také ke kolegovi Brokovi, abychom zpracovali eh, seznam požadavků eh, pro budoucího Eh, nebo pretendenta na budoucího předsedu eh, rady, ale také seznam toho, co by rada dělat neměla. Děkuji. Pokud jste skončil, tak dávám slovo panu Šeplinovi. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, Paulo Rangel je eh, autorem velice rozsáhlé zprávy, která navazuje na tradice našeho výboru. Takže správně odkazuje v úvodu na Montesquieho oddělení moci. Já Abych spíše podpořil Andrew Duffa, že když se podíváme do budoucnosti Evropy, měli bychom vidět Evropu založenou na modelu parlamentním spíše než prezidentském i poloprezidentský model, který se zdá, jakoby vznikal, ačkoliv se zatím takto nepojmenovává, bychom měli velice pečlivě zanalizovat. Důležité je také někde tady v té zprávě znovu potvrdit eh, eh, suverenitu eh, občanů, která se projevuje vlastně v Evropském parlamentu. Je to eh, suverenita již se nemusí být všichni nutně vědomi, ale to je zase jiná věc. A pokud jde o ten prezidentský model, prezidentský systém, tak jedna věc, kterou jsem si vzal z návštěvy našeho výboru ve Washingtonu, před šesti týdny, je to, že americký systém vypadá, že je prezidentským systémem, ale ve skutečnosti má mnohem blíže k systému parlamentnímu, než by se na první pohled mohlo zdále, ačkoliv protože eh, prezident může čehokoliv dosáhnout jedině, když ho podpoří parlament, když ho podpoří kongres. Takže pokud je tam příliš mnoho pojistek eh, v té eh, snaze nastavit rovnováhu, mohou eh, se nakonec věci dostat do slepé uličky. Takže musíme mít na paměti, že když budeme budovat nebo přebudovávat současný systém, tak otázka pojistek a rovnováhy musí být pečlivě zvážena, aby byla dobře vybalancována. A souvisí s tím další věc, o které hovoří tato zpráva, ale já bych to možná nasměroval trochu jiným e, směrem, než si přeje pan Rangelo. A to, že musíme uznat, že komise e, má své pravomoci, má právo na iniciativu, to je zcela nespochybnitelný výkon pravomocí, ale já se ptám, zda to znamená, že komise tudíž má určitou suverenitu členských států, pokud ano, tak jak zde nastavit odpovědnost komise a vyvstává v souvislosti prochází s tím otázka, zda by dávalo smysl, hlavně v kontextu eh, vyjádření nesouhlasu, nedůvěry vůči jednotlivým komisařům, aby jednotliví komisaři, členské, komisaři byli vlastně přímo voleni v příslušném členském státě, což by měnilo tu rovnováhu odpovědnosti. To dávám čistě ke zvážení. A pak je tady implicitně zmíněna jedna věc a to, že řízení, zpráva se stává čím dál tím techničtější, odbornější záležitostí, ale nesmíme opomíjet politický význam, když zapojujeme 28 různých členských států tento politický prvek práce komise se tolik nepřijímá, není tak akceptován a mně se zdá, že si musíme uvědomit, že také e, roste právní aspekt v politice. To znamená, že politici e, nebo politická rozhodnutí se činí také správně, soudně a to je součástí současného politického systému. Hovořilo se zde o asymetrii moci, um, ehm, ta, myslím, bude vždy nějakým způsobem přítomna. Není možné se asymetrie moci úplně změnit. Je to strukturální systémový problém jakéhokoliv systému, takže by nás neměla tak znepokojovat samotná asymetrie, ale spíše ten mechanismus a transparentnost a mm, dostupnost informací, o čem se tady hovořilo, to je velice důležité. Přístup ke všem informacím, včasný přístup k informacím, to je velice důležité, stejně jako zpětná vazba, reciprocita mezi jednotlivými institucemi. To by pro nás mělo být důležité. Dále ke zvážení nabízím to, že příští parlament eh, bude asi odlišný od současného, takže mm, sice tady mohou být obecné zásady současného ústavního práva, ale musíme si eh, uvědomit situaci a okolnosti, v níž se budeme, eh, v níž se ocitneme zřejmě po volbách. A eh, toho se, myslím, ta zpráva Paula Rančela zase tolik nemůže ani dotknout. Děkuji, pan Hefner. Eh, děkuji vám, pane předsedo, a děkuji Pavlovi Rangelové za představení této zprávy, eh, která se vyslovuje k vysloveně důležitým otázkám používání a praktického, eh, praktického využití Lisabonu na základě stávajících smluv, zejména ve vztahu mezi parlamentem a komisí. Já bych si dovolil předpovědět, že tuto zprávu podrobíme důkladnému přeskumu a říkám to proto, že jsem ten návrh dostal teprve včera. S velkým zájmem jsem si to přečetl, ale obecně se domnívám, že ten vztah mezi časem, který na to máme, a hloubkou pro tyto eh, významné otázky ve srovnání eh, s méně důležitými otázkami, které tady eh, projednáváme hodiny a, a měsíce, že prostě to není přiměřené. Chci tím vyjádřit, že jsem poněkud eh, nespokojen s tím, že zpráva, na kterou čekáme měsíce, tak ji dostaneme potom eh, de facto den předem. Já si myslím, že takto důležité otázky si vyžadují důkladné projednávání v parlamentu, třeba taky mezi frakcemi, eh, které, kterým se tady nedostává, řekl bych, adekvátního prostoru v současné době. Ale to není žádná výtka vůči té zprávě jako takové. K obsahové stránce. Řekl bych, že ta základní linie pro mou frakci je naprosto slučitelná s tím, jak to vnímáme my v naší frakci. Prostě jde o posilování základních kamenů evropské demokracie. Já bych okomentoval stručně návrhy, Pavlovy návrhy. Návrhy na budoucí komisaře, mimo jiné z řad Evropského parlamentu, eh, to si myslím, že má smysl. A Ovšem je taky správné to tady nějak početně neomezovat. U té eh, formulace je řečeno nově zvolených. Já myslím, že to znamená zvolených. Eh, myslím, že eh, nejde o to, že to musí být úplně noviciální, ale že by to mohli být určitě i zkušení zvolení poslanci. Jinak myslím, že důležitý a ještě důležitější se mi zdá eh, návrh, aby eh, předkládali návrh, který ne na jednoho komisaře, ale na tři komisaři, na tři kandidáty. Tím by mohl dostat předseda komise určitý manevrovací prostor. Myslím si, že tak, jak je to uspořádáno dnes, to není úplně ideální podstatě není vždycky možné, aby eh, to obsazení bylo lidsky i odborně správné a přitom ještě je zachována rovnováha geografická a podobně. Eh, není, není, není jednoduché toho dosáhnout, eh, když člověk dostane jenom jedno jméno a žádný výběr. Výsledkem je potom to, že máme komisi, eh, která není schopna kvalitativně zvládat všechny resorty. My prostě nemůžeme nadále pracovat eh, s nějakým eh, druhým, třetím rankem politiků. Potřebujeme tam dostat ty nejlepší lidi. Čili opravdu by bylo třeba, aby členské země nabídli výběr, řekněme, ze tří kandidátů. A to je velký pokrok. Eh, pokud se týče té myšlenky rotace komisařů, eh, tady jsem tak trošku skeptický. Je to eh, na jedné, to je prostě pokus o kvadraturu kruhu. Na jedné straně chceme tedy zmenšit komisi, na druhou stranu zachovat počet komisařů, tak to nevím. Prostě ta myšlenka komisaře bez portfolia, e, s tím mám určitý, s určité obavy. To nedovedu si představit, co takový komisaři budou dělat. To budou e, neřízené střely. Nevím, jestli prostě budou jenom spoluhlasovat na kolegiu. Nevím, e, možná, že jsem to zatím neodhalil, co se zatím skrývá. Ten eh, model polovina komisařů z portfolii a druhou polovinu eh, komisařů, které mají stejné pravomoci, ale žádný rezort, tak to mně připadá poněkud podezřelé. Otázka přímé volby. Přímé volby šéf komisaře to se v veřejné debatě eh, objevuje velmi často. Já mám eh, pocit, že eh, to je jenom takové zdání demokracie spíš, než že by to opravdu posilovalo demokracii. Jestli by to tedy nevedlo náhodou k prezidentské demokracii, no to nevím. Ale v této souvislosti celkem chápu ten návrh na slyšení která by se měla v příštím roce odehrát. Myslím, že je to do jisté míry nutná debata a zcela jasně chci říci sám za sebe, že jsme eh, systémem eh, zastupitelské demokracie a že mu dáváme přednost před prezidentskou demokracií. Čili myslím si, že je třeba posilovat eh, tuto demokratickou povahu a dělení pravomoci a tak dále. Důležité pro mě je to, co se píše v bodech 11 a 20. A sice, že komise nesmí ignorovat doporučení parlamentu. To je pro mě velice důležité, jak to řekl Elmar Brock. Samozřejmě eh, ostatní body taky, ale eh, to je věc, kterou bychom měli projednat eh, s budoucími kandidáty na předsedu komise. A mm, prostě abychom mohli rozhodnutí o jmenování či nejmenování eh, spojit také s touto otázkou. Jinak eh, zdá se mi, že parlament bez fungujícího práva legislativní iniciativy eh, není přijatelný. Parlament měl mít možnost nejenom reagovat na iniciativy komise, ale také sám předkládat iniciativy, kterým by se potom komise musela zabývat ale prostě to, aby naše iniciativy jednoduše se vytratily do ztracena a ani se nevysvětlilo, proč, tak to prostě přijatelné není. Čili v této souvislosti podporujeme to, co je v návrhu zprávy. Pokud se týče delega, delegovaných a prováděcích aktů, tak já si myslím, že na současné praxi se tímto nic moc nezmění. Na to je třeba se ještě více zaměřit. Jinak si myslím, že toto je dobré východisko pro jednání ve výboru a doufám, že budeme mít dostatek eh, času a příležitostí popracovat na této zprávě, tak aby tu zprávu nakonec podpořili všechny frakce. Děkuji. otázky Bronz. Pan, pan Bronz. Děkuji. Já jsem dostal tuto zprávu až dnes ráno, ale měl jsem čas si projít. Eh, nicméně se soustředím pouze na jednu drobnou část této zprávy, která je obsažena v odstavci Eh, a návrhu 3 zprávy, kde se hovoří o nepřímé volbě předsedy komise. Slyšeli jsme tady, že eh, to, pro co se rozhodnou voliči, by se mělo odrazit také na skladbě komise a v předsedovi komise. Pokud tedy většina voličů hlasovala například pro evropské politické strany spíše než pro národní politické strany, které nemusí být součástí nějakých evropských politických stran a pokud tak učinili na základě kritéria eh, stanovení těchto eh, na základě jmenování kandidáta pro předsedu komise, tak tím pádem samozřejmě učiní určitou volbu, kterou tím dávají najevo. Ale pokud voliči nadále budou hlasovat pro národní politické strany, ať už jsou nebo nejsou součástí nějakých alter, evropských politických stran, anebo hlasují pro evropské politické strany, protože k ním patří nějaká národní politická strana, tak vlastně tím nějakým způsobem nerozhodují eh, o ničem dalším, o ničem jiném na základě žádných ehm, kritérií. Další věc. Nelze předpokládat, že voliči hlasující, řekněme, nějakou Evrop, pro nějakou evropskou politickou stranu, pro liberály ku příkladu, tak pro ně hlasují právě protože navrhují na předsedu komise nějakého konkrétního člověka. Nelze to předpokládat. Většina voličů ve Velké Británii, pro jiné země samozřejmě eh, informace nemám a nemohu o ně hovořit, zřejmě nikdy neslyšeli o evropských politických stranách. Většina z nich vůbec ani možná neslyšela o komisi nebo eh, o tom, že komise má nějakého předsedu a eh, Dokonce někteří z nich ani neslyšeli o evropských poslancích, což je zvláště šokující. A já neříkám, že to je žádoucí stav lidé by měli eh, být informovaní spíše než neinformovaní, ale ta míra informovanosti o Evropské unii v členských státech je spíše velice nízká a tak by trvalo roky eh, než bychom proškolili všechny voliče eh, v těchto záležitostech a následně je přesvědčili, aby hlasovali na základě kandidáta na předsedu komise. To je ode mě vše, pane předsedo, děkuji. Grazie. Děkuji, pane Bronci. Kolega Gualtieri. Děkuji, pane předsedo. Budu velmi stručný, protože kolegové Guerrero a Duff eh, už eh, představili stanovisko naší frakce k této zprávě, která obsahuje celou řadu zajímavých bodů, které můžeme podpořit. Další body v této zprávě bychom chtěli prohloubit a předložíme k něm pozměňovací návrhy. Já bych se rád zaměřil pouze na jednu věc, která se týká role parlamentu v oblasti hospodářské politiky měnové a hospodářské unie. To je velmi široké téma, které jsme také řešili ve zprávě, kterou jsem vypracoval společně s kolegou Třaskovským a myslím si, že nejde jen o to tuto zprávu začlenit do této. Ale myslím si, že Toto téma by mělo být součástí zprávy kolegy Rangela. Na základě určitého konstatování. A sice není pochyb o tom, že v okamžiku, kdy prostřednictvím nové legislativy a také posílení role, implicitní role politického nátlaku. Souvisí to s tím, že existují i jiné mechanismy, Evropská centrální banka, Evropský mechanismus stability, které přijímají rozhodnutí, která mají velký dopad na členské státy. Takže pravomoc koordinace se stala ještě závaznější, pokud jde o hospodářskou a měnovou politiku. A je jasné, že když tady parlament nebude hrát svou roli, kdy nebude mít dostatečnou demokratickou legitimitu k vykonávání této pravomoci, která je teď ještě silnější než před rokem 2010, tak se to stává kritickým bodem z hlediska demokratické legitimity. Takže tady máme demokratický deficit, který musíme nahradit a je to možné udělat dvěma způsoby. Tady ve zprávě se navrhují určitá řešení, třeba posílit roli parlamentu tím, že by zde byly nové interpretace existující legislativy, přijímání nové legislativy, meziinstitucionální dohody a tak dále. A další aspekt, který není dostatečně řešen v Rangelově zprávě a mohl by tam být lépe zohledněn. A je to otázka konceptu politické kontroly a zodpovědnosti komise vůči parlamentu. Posílení parlamentu a role parlamentu, to je téma, které se objevuje, objevuje i v dokumentech o Van Rompuyově procesu v oblasti hospodářské a měnové unie. A i v případě, že se více posílí role koordinace, možná těmito smluvními uspořádáními, tak je nutné aby komise měla povinnost zodpovídat se parlamentu. Pokud to tak tedy bude, tak je jasné, že tento koncept politické kontroly a zodpovědnosti půjde nad rámec toho okamžiku, kdy se zvolí komise, bude tedy mnohem širší a parlament by potom mohl lépe vykonávat tuto svou posílenou funkci, která naopak má být protiváhou zvýšené nebo rozvinutější funkce komise v oblasti řízení, která se také tedy posílila v porovnání s tím, co jsme měli původně ve smlouvách. Děkuji, takže teď má slovo kolega Ranžel. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád odpověděl na námitky, které zde zazněly, ale budu opravdu velmi stručný. Začnu kolegou Gererem, chci mu si dvě věci. Je mi líto, ale pan Gerero se mílí, když říká, že problém nezávislosti legislativy, tedy exekutivy, vyplývá už z doby, kdy jsme měli Výmarskou republiku, kdy vládl racionalizovaný parlamentarismus. Já se nechci vracet do 19. století v parlamentu, jako je ten náš v parlamentu, který vzniká. My máme reference, opěrné body ve francouzské revoluci a v anglickém parlamentarismu. Ve francouzské republice měli dokonce poslanci potom v roce 1715 eh, zákaz hovořit se zástupci exekutivy. Nemohli ani na ulici pozdravit, takže to je opravdu oddělení pravomocí. A také se mi zdálo, že kolega Guerrero se mnou plně souhlasí. Možná si jen tyto rozdíly vymýšlí, aby mohl oponovat. V každém případě my souhlasíme s tím, že je nutné, aby předseda komise prezentoval program ještě před hlasováním. Také hovoříme o tom, že je třeba zmenšit většinu, získávat více informací, ale není jasné. Na jedné straně myšlenka parlamentarizace exekutivy, to tady není. A zdá se, že novým fetišem Afkar je individuální vyslovení nedůvěry. A rád bych tak odpověděl tomu, co říkal pan Dav. možná bychom měli mít více návrhů pro příští konvent, mohli bychom být explicitnější. Já si myslím pravý opak. Jsou zde určité náznaky které se týkají příštího konventu, ale už jsme měli zprávu o tom, jak by ten příští konvent měl vypadat. Ale to teď není náš případ, tím se teď nezabýváme. Máme tady zprávu o provádění Lisabonské smlouvy a nemůžeme tady předkládat eh, řadu návrhů. Nemůžeme odkazovat eh, na příští konvent, to by tu zprávu oslabilo. Rada a komise jsou toho názoru, že by bylo dobré předložit spoustu návrhů pro ten příští konvent, protože to nebude mít žádný dopad na současnou institucionální strukturu. Já si myslím, že bychom měli být opatrní, měli bychom se těch návrzích omezit. Eh, možná bychom měli provést takovou autocenzuru a to možná i z důvodu, o kterém se tady zmínil náš kolega pan Šeflin. My můžeme hovořit pouze jménem svého parlamentu. Nemůžeme hovořit jménem toho příštího parlamentu, který bude výsledkem evropských voleb. Je třeba přijmout dědictví. To je pravidlo, které je stanoveno i v evropském právu. Takže to bude také úkolem příštího parlamentu. Potom se tady hovořili o těch nově zvolených, eh, o tom eh, výrazu newly elected. Všichni poslanci budou nově zvoleni. Jedno, jestli už tady jsou pět let, deset let nebo od roku 1979. Legitimita se potvrzuje vždy v každých volbách, takže všichni, kteří budou mít zkušenosti, či budou zcela nováčky v Evropském parlamentu, budou nově zvoleni. Ale to je jen taková odbočka. Britská zkušenost ukázala, že ten mechanismus eh, na individuální vyslovení nedůvěry není opodstatněný. Potom také ten návrh na omezení platu ministru a pokud jde o poslance, tak eh, ti nemají důvěru ani ve své vlastní politické pravomoci. Jak to vypadá v Národním parlamentu? Dvě, tři strany požádají o odstoupení ministra. Ten ministr nemusí nutně odstoupit, nicméně má to velký dopad. Pokud si i my myslíme, že nějaký komisař nepracuje dobře, tak musíme využít své politické síly, musíme vést politický boj, musíme požádat toho komisaře, aby odstoupil. Ale nebudeme využívat právní nástroje. Zítra, pokud chci požádat o demisi nějakého komisaře, tak to můžu udělat na sociální síti, mohu to udělat tady, mohu vést prostě boj, dokud ten komisař opravdu nezareaguje. Ale když budeme mít individuální vyslovení nedůvěry, tak se podle mě budeme vměšovat do nezávislosti komise. A ta nezávislost už je poměrně omezená. Pan Hefner říkal, že ji potřebujeme. A my máme velkou obavu. My se obáváme, že budeme mít komisaře, kteři, kteří sem budou dosazeni státy, v podstatě vnuceni státy. A tady navazuje na to, co říkal kolega Brok. Bylo by nutné, aby předseda komise měl větší volnost, větší svobodu. Já jsem si všimnul, že všichni němečtí kolegové bez ohledu na politickou příslušnost a to je zajímavé, jsou proti myšlence komisaře bez portfolia. Nebo tedy staví se k této myšlence velmi negativně a také se kladou otázky ohledně té rotace. V tomto systému budou totiž okamžiky, kdy Německo, Itálie, Francie nebo Polsko nebudou mít komisaře. Nebudou mít tedy komisaře s portfoliem. To je jasné. Pravidla hry jsou takové. Nemůžou být některé země si rovnější než jiné. Já nejsem nějakým obhájcem nebo nadšencem pro tuto myšlenku komisařů bez portfolia. Já se jen snažím najít praktické řešení, které by mohlo fungovat a sehrát svou úlohu. Především tedy umožnit eh, komisi, aby byla efektivnější, za druhé zaručit, že všechny státy budou mít svého komisaře, protože potom irské mne se jasně ukázalo, jaká je vůle států. Všichni byli spokojeni, protože některé státy nebyly příliš nadšeny s tím řešením, které nabízela Lisabonská smlouva. Pan Hefner vypadá trošku překvapeně, ale i v národních vládách máme příklady ministrů bez eh, portfeje. Je jeden nebo dva a mají politické úkoly. Někdy se jim neříká minister bez portfeje, říká se mu eh, jinak, možná je to nějaký eh, vicepremiér. Například v Británii vicepremiér ten také přece nemá žádné portfolio. A mohl bych uvést další, další příklady. V některých vládách jsou ministři bez portvé, někdy jsou z opozice. Tak to funguje někdy i v orgánech místní samozprávy, ale tyto osoby bez portfeje hrajou důležitou roli. Mají roli, pokud jde o reprezentaci. Takže komisáře který bude mít své portfolio, se bude věnovat svému portfoliu, svým záležitostem a ti ostatní ve portfeje ti budou moci cestovat, reprezentovat komisi na venek, budou se věnovat těm nejdůležitějším věcem, které spadají do portfolia jiných komisařů, takže budou mít roli v této komisi, takže to není eh, tak zcela převratné řešení, nějaké bizarní řešení. Co by bylo nejlepší? Nejlepší by určitě bylo držet se znění Lisabonské smlouvy že v průběhu pěti let by sedm států nemělo komisaře, ale není to možné, my všichni víme, že to není možné, chápeme to, tak eh, můžeme hledat řešení, které by umožnilo dát komisi nebo zvýšit efektivitu komise a zároveň dát všem zemím svého komisaře. Abych reagoval na to, co zde říkal kolega Jo Leinen. Jeden bod bych zde rád zdůraznil. Pan Leinen si možná neuvědomuje, jak to vypadá, nebo jak to vypadalo s přidělením této zprávy a také jak to bylo s názvem této zprávy. Tato zpráva mě byla přidělená a dostal jsem jasný úkol zabývat se vztahy mezi komisí a parlamentem v rámci Lisabonské smlouvy. I když já bych se rád zabýval jinými věcmi, musel jsem se držet uh, toho zadání, které jsem dostal. Je pravda, že nadpis je velmi široký, ale obsah této zprávy byl velmi omezen. No omezen určitým způsobem, protože když hovoříme o vztazích mezi parlamentem a komisí, tak to už samo o sobě je poměrně široké téma, na které by se dalo napsat spoustu stran. Pan Leinen byl trochu znepokojen, měl pocit, že jsem si jeho zprávu nepřečetl. To není pravda, já jsem si tu zprávu přečetl velmi pozorně a nemyslím si, že to je ten přístup, který bychom měli přijmout. Jsme výborem pro ústavní záležitosti, takže zde nebudeme vytvářet nějaký uh, katalog, článek po článku, bilanci, provádění smlouvy a tak dále. My se zaměřujeme pouze na ty největší, na ta největší témata, na skutečně ústavní témata. Na to jsme se tedy zaměřili. Ovšem ostatním se dá jednat. Nicméně nejdůležitější podchytit tyto velké otázky, tato velká témata. Já děkuji kolegovi Šeplinovi který se zmínil o myšlence našeho dědictví, které ponecháme příštímu parlamentu. My končíme svůj mandát a musíme si být vědomi toho, že ti, kteří přijdou po nás, se možná odkloní ve svých eh, názorech od nás. Proč se naše zpráva zaměřuje na jmenování předsedy komise, komisařů, na rámcovou dohodu, na jednání a tak dále. Proto, že se snažíme vytvořit institucionální doktrínu, od eh, okamžiku tedy prvního uplatnění Lisabonské smlouvy až po nastolení nové komise. Já mám tedy tento přístup, já se na to takto zaměřuji. Snažíme se definovat novou doktrínu, ale je pravda, že příští parlament, pokud bude chtít, pokud si to bude přát, tak může přijmout tu vizi, kterou mu tady zanecháme my. Takže to je bod, který bych tady opravdu rád zdůraznil. Připomínám vám, že za chvíli už eh, tlumočníci odejdou, říká předseda, takže musíte skončit se svým vystoupením. Ano, už se blížím k závěru. Bylo zde opravdu mnoho návrhů, návrh Gualtieriho, kolegy Broka, kolegy Bronce. A to jsou věci, které je třeba ještě rozpracovat a na závěr mohu říci, eh, i protože jsem eh, snad odpověděl všem, že si myslím, že nyní můžeme diskutovat na základě této zprávy. Já jsem vám chtěl vysvětlit, proč jsme se rozhodli tak, jak jsme se rozhodli. Nebyly to nějaké náhodné volby, náhodná rozhodnutí z naší strany. Ani to nebyla snadná rozhodnutí. I když si můžete myslet, že jsem zde příliš prosazoval svou vůli. A děkuji i za všechny kritické poznámky a teď zahájíme otevřenou a upřímnou diskusi se stínovými zpravodaji, se všemi kolegy, kteří o to mají zájem, abychom dospěli ke koncenzu, který vytvoří doktrínu pro následující, následující měsíce. Předseda, děkuji kolegovi Rangelovi za jeho velmi úplnou zprávu. A teď si musíme říct, jaký bude harmonogram 23. ledna 2014 se o tom bude jednat, takže bychom měli mít do té doby pozměňovací návrhy připraveny, abychom mohli 15. února o tom hlasovat. Bude tam také slyšení, které musí proběhnout ještě před hlasováním, to znamená v lednu, takže navrhnu, abychom to udělali na jedné z našich lednových schůzí. Pokud souhlasíte, tak eh, to takto uděláme. Musím vás také informovat o tom, jak probíhala schůze koordinátorů. Koordinátoři přidělili zprávy, především EPP, a tedy já konkrétně budu mít zprávu z vlastního podnětu o vztazích mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Pokud jde o otázku sídla, tak většina koordinátorů se vyslovila proti žádosti o prezentaci zprávy o změně smlouvy ohledně jednotného sídla. Potom koordinátoři také navrhují, že by se a zpráva o změně článku 127, to znamená meziinstitucionální dohoda o rejstříku transparentnosti, že by se to přidělilo socialistům a Roberto Gualtieri bude tedy eh, zpravodajem, pokud vy ten návrh schválíte. Pokud jde o potřebné změny jednacího řádu, aby zde byla možnost elektronického podpisu, tak zatím ještě nemáme jméno zpravodaje, ale měla by to být EPP. Pak je zde návrh eh, přidělit eh, kolegovi Šulcovi z GUE stanovisko pro výbor EKON ohledně zprávy z vlastního podnětu o trojce, pokud jde o programové země eurozóny. To je poměrně tedy naléhavá zpráva. Kolega Dafa byl jmenován, nebo tedy bude jmenován zpravodajem, pokud odsouhlasíte, pro zprávu pro rozpočtový výbor ohledně jednání v rámci víceletého finančního rámce 2014 2020, perspektivy a akce. A pokud jde článek, o článek 211, tak tam jsme se rozhodli, že ještě počkáme na dopis předsedy, kde by mělo být upřesněno, jak vlastně by tato zpráva měla vypadat. Už jsme to um, původně přidělili mě, ale já jsem ještě počkal na ten dopis, pokud o evropskou legislativní iniciativu, tak to bude kolega Hefner. Budeme informovat kompetentní orgány. Pokud jde o slyšení, kolega Hefner se na sebe vzal tedy zodpovědnost za tuto iniciativu. Pokud je o provádění Lisabonské smlouvy, tak už na 20. ledna 2014 jsme naplánovali slyšení. Pokud jde o budoucnost Evropy, tak zde máme další slyšení, to bude v březnu a zaměří se toto slyšení na návrhy změny smlouvy, které zveřejnila Evropská komise, jak slíbil předseda Barroso, takže pan předseda Barroso bude pozván, nebo bude možno jej pozvat. V každém případě předpokládáme, že dostaneme ze strany komise a jeho předsedy alespoň tedy písemný návrh. Pokud jde o petice, tak tady máme jednoho řeckého občana, který eh, nám předal informaci, nebo tedy petici. My to postoupíme dále petičnímu výboru. Také bych vás rád informovala o tom, že zde máme dokument skotské vlády, který se týká eventuálního odtržení Skotska od Velké Británie. S tím se ještě seznámíme a více se nad tím zamyslíme na příštím zasedání koordinátorů. Takže pokud souhlasíte, tak, tak to tedy bylo rozhodnuto. Mám tady ještě úplně poslední bod. Nevím, jestli se nám podaří skončit včas. Týká se to uh-huh. vyšetřovací zprávy o úloze a operacích trojky s ohledem na země zapojené do programu eurozóny. Ale zpravodaj tady není. Takže to musíme odložit na příští zasedání. Takže ještě, ale jsem ušetřil čas na to, abych vám všem mohl popřát a veselé Vánoce. Naschledanou.